otázka piráctví a já bych vás také ráda požádala, abyste nám vysvětlili, jaké konkrétní kroky chcete podniknout, abyste bojoval proti všem projevům piráctví a porušování IPR, čili z mezinárodního hlediska, také z hlediska mezinárodních smluv, tam máme určité právní závazky. Já si myslím, že musíme udělat tři, čtyři věci. Myslím si, že už máme dobré zákony, ale nedaří se nám je prosazovat. Řada států zde selhává. Musíme zvýšit uh, Eh, povědomí o nákladech spojených s oprošováním IPR, čili to po nás také chtějí odbory, a také musíme nabídnout technologická řešení, která nebudou ze spotřebitelů dělat zločince, ale musíme především uvědomit poskytovatele služeb, jak postupovat v případě onlineového porušování, čili onlineového piráctví. Eh, říkal jste, že 7 HDP je právě z těchto Eh, odvětví tvorby. Měli bychom také odhadnout právě hodnotu, co se týče pirátství a porušování značek. Například máme vysokou kvalitu evropského designu, který potom vyvážíme do celého světa. Mohli bychom mít nějakou studii, která by se zaměřila na dodatečnou hodnotu, kterou takovýmto způsobem vytváříme v Evropě na globálním trhu, protože v tuto chvíli jste říkal, že máme finanční krize a já jsem místo předsedkyně výboru pro hospodářské záležitosti a vím, že denně přicházíme o pracovní místa ve finančním sektoru, ve finančních službách. Čili jak je nahradíme, já si myslím, že naopak bychom měli najít velké příležitosti, v tomto sektoru, o kterém jste hovořil, a měli bychom mít takové hodnocení, jaký je potenciál, jaká je hodnota v milionech euro pro naše hospodářství, abychom mohli poskytnout náležitý rámec a pomoc i z hlediska školení, rozvoje a nových pracovních míst. Děkuji. Bardzo dziękuję panie przewodniczący, panie komisarzu, dziękuję za to. Mnohokrát děkuji. Děkuji, pane komisaři. Děkuji za výtečný úvod. A rád bych vám také poblahopřál k tomu, jak se vám to daří, protože o řadě těchto důležitých věcí jsme mluvili ještě před vaším jmenováním do funkce komisaře. A věci, o kterých jsme mluvili, jste také začlenil do svého pracovního programu a my vám teď můžeme jen popřát hodně zdaru, aby se vám to podařilo dotáhnout do konce a doufáme, že budete posledním komisařem, který se bude zabývat například evropským patentovým právem. I když to jistě bude velmi obtížné, protože, jak víte, už o tom mluvíme hodně dlouho. A tady bych se rád zeptal, jestli už máme nějaký termín, nějakou lhůtu, kdyby se Evropský soudní dvůr měl vyjádřit k té věci, o které jste mluvil. V jistém smyslu by to ovlivnilo i načasování toho, jak to bude probíhat tady v parlamentním výboru a vůbec celkově v Evropském parlamentu. A pokud jde o práva k duševnímu vlastnictví a celkově toto právo v širokém slova smyslu, včetně piráctví, tady bych vás rád vyzval k tomu, abychom to neodkládali na příští rok. Měli bychom to řešit podle mě ještě letos, protože to má velký význam. Zvlášť pro nás, Protože, jak víte, my o této věci mluvíme i teď v tomto výboru a viděli jsme i jiné problémy. A nejdůležitější problém pro nás, který ovlivní dokumenty, které se zpracovávají tady, je ten, jaká je definice piráctví jako takového, neboli co budeme rozumět výrazem piráctví. Protože pokud ta definice bude příliš široká, mohlo by to mít vliv na práva každého z nás. A pokud je naopak příliš úzká, mohlo by to vést k situaci, kdy to nebude řádně regulováno, tak jak to očekávají vlastníci práv k duševnímu vlastnictví. Tato definice tedy bude mít klíčový význam pro celou řadu dokumentů, na kterých budeme letos pracovat. A ještě bych rád dodal jednu věc k těm věcem, o kterých jste mluvil záležitost, která ovlivní každičký dokument, na kterém budete pracovat, a věc, která je důležitá i pro Evropský parlament, je potřeba dál racionalizovat analýzy dopadů a hodnocení dopadů. Využívá se už dnes v Evropské unii, ale v současné podobě neodpovídá tomu, jak to mělo původně vypadat. Jak víte, naše politická skupina ELS je proto, abychom měli nezávislý orgán, který bude hodnocení dopadů provádět. Aby se zlepšila kvalita, aby se zlepšilo také uplatňování práva. Víte o nějakých dalších plánech Evropské komise v tomto ohledu? A kdy můžeme očekávat další návrh od komise v tomto ohledu? Děkuji. Děkuji. A další kolegyně Wikström. Děkuji mnohokrát. Pane komisaři, velice vás vítám ve výboru pro právní záležitosti. Doufám, že vás v následných dnech uvidíme vícekrát, protože nás čeká celá řada úkolů, takže se těším na vaši další návštěvu. Co se týče eh, pracovní skupiny autorských práv, eh, kde působím. Hovořila jsem s nejrůznějšími zainteresovanými stranami, společnostmi, autory a tak dále. Čili já jsem začala tuto práci před rokem a řada z těchto lidí mi říká stejnou věc. V Evropské unii v letošním roce je nemožné vytvořit eh, přístup všech 27 členských států, všech občanů k hudbě, která by byla poskytována onlineovým režimem. Čili tyto poskytovatelé služeb věří, že eh, bude ochota na straně uživatelů platit za tyto služby a velice často zmiňuje uh, poplatky za vyjednávání, které se liší v jednotlivých členských státech. V každém českém státu tyto poplatky za vyjednávání jsou jiné a tam se platí všem právníkům. Pokud by se mělo zaplatit všem právníkům, tak už žádné peníze ani nezůstanou pro samotné umělce, nebo to bude všechno tak drahé, že nikdo nebude ochoten za to platit. Čili můj osobní názor je takový, že musíme zvážit, jak snížit tyto transakční náklady, protože pokud nebudeme mít jednotný digitální trh, tak eh, nebudeme schopni bojovat proti práctví a to je celkový cíl pro nás, pro všechny v tomto výboru. A myslím si, že kvůli tomu také eh, přijdeme v kulturním sektoru o celou řadu pracovních míst. Z tohoto důvodu, pane komisaři, by bylo zajímavé slyšet, jaké iniciativy chcete přijmout, abyste vytvořil jednotný digitální trh, který bude skutečně fungovat od roku 2010. Jsme už v roce 2010, ale ještě tomu nedošlo. Děkuji. Děkuji, paní kolegyně Lichtenberger. Srdečně děkuji. Děkujeme vám, pane komisaři, za váš úvod do debaty. Velmi hezky jste svůj projev strukturoval a já Máme problémy s tlumočením? Neměli bychom mít. Takže, tak, takže mám, mám začít znovu, nebo mám hovořit anglicky, co mám dělat? Tak, teď už to funguje výborně. Takže ještě jednou vás srdečně vítám, pane komisaři. Děkujeme za vás, za váš velmi pěkný, strukturovaný úvod, který já bych nicméně ráda doplnila. Když jsem hovořila o tomto, nebo o těch těchto tématech se evropskými občany, například ochrana značky, téma, které jste zmínil, tak eh, tady